Dámy a pánové, prosím, pokud chcete opustit zasedací sál, tak tak prosím učiňte co nejrychleji, protože bychom chtěli pokračovat v zasedání. Dámy a pánové, vážení kolegové, prosím, nediskutujte v zasedacím sále. Kolegové, prosím, posaďte se. Začneme během půl minuty, během třiceti vteřin. Ještě jednou vás žádám, kolegové, ti, kteří už tady nechcete zůstat, prosím, umožněte nám zahájit naše zasedání. Wznawiam posiedzenie. Chciałem najpierw... Chtěl bych úvodem říci následující oznámení. Obdrželi jsme informace. Vážení kolegové, prosím, přestaňte tady v zasedacím sále se bavit. Pokud chcete odejít ze sálu, okamžitě tak učiňte. Samozřejmě budu rád, když tady s námi zůstanete, ale pokud nechcete, tak prosím, nebavte se v zasedacím sále. Koleżanki i koledzy, dotarła do nas smutna Dámy a pánové, obdrželi jsme smutnou zprávu o tom, že v Mexiku byl zabit pozorovatel z Finska pro otázky lidských práv pan Jakola, dále také Betty Karina Truchio. Oba byli zabiti během monitorovací mise pro otázky lidských práv v Mexiku a jménem Evropského parlamentu bych tímto rád vyjádřil svou eh, soustrast a soucit s rodinami obětí. Je jasné, eh, že bohužel k takovýmto obětem bude nadále ve světě docházet. Minulý týden jsem byl na návštěvě ve Washingtonu, kde jsme Eh, vlastně zahájili fungování naší kontaktní kanceláře při eh, kongresu. Eh, také jsem hovořil o hospodářských vztazích mezi EU a USA, o našem strategickém partnerství a mluvili jsme také o změnách, které proběhly v Evropě po schválení Lisabonské smlouvy. a doufáme, že tedy vztahy s USA budou rovnocené. 9. května oslavíme 60. výročí eh, Šumanova prohlášení. Evropský parlament eh, bude mít dny otevřených dveří 8. května v Bruselu a 9. května ve Štrasburku. proběhnou také různé akce k tomuto výročí v Lucemburku. Ve Štrasburku bude místo předseda Evropské komise a ministři zahraničí Francie a Německa. Já tam také budu přítomen a rád bych vás také pozval eh, eh, do Štrasburku, tedy tuto neděli za čtyři dny. Další bod našeho programu je společná rozprava o složení Evropského parlamentu. Zprávu parlamentu představí zpravodaj náš kolega pan Mendes de Vigo. Jedná se o revizi smluv přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu a dávám slovo zpravodaji. Vážený pane předsedo, mám Šest minut, to je úplná věčnost v tomto parlamentu, pane předsedo. Takže chtěl bych zahájit svůj příspěvek uh, citací Rilkeho. Rilke era poeta favorito de nuestro colega Dimitri. Vím, že to je oblíbený verš našeho kolegy Dimitrija Stacose, který před několika dny zemřel. A 19. listopadu 1997 Dimitris Stacos a já jsme měli tu čest v tomto parlamentu představit zprávu o amsterdamské smlouvě. A právě v této zprávě o amsterdamské smlouvě jsme navrhli, aby jakákoliv revize smluv byla připravená eh, formou konventu. Brali jsme to jako metodu společenství. A tato metoda konventu byla využita při přípravě charty lidských práv a především ústavní smlouvy. A dnes bych chtěl tedy připomenout památku Dimitria Stacose v okamžiku, kdy vlastně proběhne první eh, revize Lisabonské smlouvy eh, i když to tedy není ta ústavní smlouva, za kterou jsme tolik bojovali. Tato první reforma smlouvy se týká změny protokolu 36 k Lisabonské smlouvě a je zdůvodněna určitou anomálií, protože eh, v okamžiku, kdy probíhaly v červnu loňského roku volby do tohoto Evropského parlamentu, tak Lisabonská smlouva ještě nebyla v platnosti kvůli obtížím, které všichni známe. A ty minulé volby do parlamentu tedy proběhly ještě podle smlouvy z NIS. Nice. A smlouva z NIS hovoří o 736 poslancích oproti 751 podle Lisabonské smlouvy. Aby se to ještě více zkomplikovalo, pane předsedo, tak akt z roku 66 říká, že mandát poslanců je na pět roků, což znamená, že to, co je uvedeno v Lisabonské smlouvě, těch 751 poslanců nemůžeme aplikovat, protože podle Lisabonské smlouvy vlastně tři poslanci, kteří byli zvoleni, eh, přijdou o mandát, ale ten mandát vlastně nelze ukončit ještě během tohoto eh, volebního období. A proto je třeba pozměnit protokol 36, aby Lisabonská smlouva mohla zůstat v platnosti a aby tento parlament během tohoto volebního období 2009 až 2014 tedy po změně toho protokolu 36, aby výjimečně bylo 754 eh, poslanců. Proto jsme tedy eh, požádali, aby v souladu s článkem 48 smlouvy se tento parlament vyjádřil ke dvěma otázkám. Za prvé, je třeba svolat konvent za účelem změny protokolu 36? A druhá otázka, mohou šéfové vlád svolat mezivládní konferenci za účelem změny protokolu 36? Tyto otázky, pane předsedo, souvisí, i když to jsou dvě různé zprávy. Začnu první otázkou, to znamená svolání mezivládní konference. Jak už jsem říkal, jedná se o politický výsledek použití Lisabonské smlouvy. Jedná se o přechodné řešení a výjimečné řešení, k němuž dojde pouze v tomto volebním období. A proto tato mezivládní konference se týká něčeho, co už je předem dohodnuto, a sice rozdělení těch 18 poslanců mezi 12 zemí. Proto, pane předsedo, eh, tady není o čem diskutovat. Myslím, že mezivládní konference může být zvolána velmi rychle a během jediného dopoledne zase může skončit, protože to politické rozhodnutí vlastně už bylo přijato. Proto, pane předsedo, Ah, myslel jsem, že máme 4 plus 2, tedy 6. Aha, ty dvě jsou až po rozpravě. Dobře. E, takže prosím, e, aby tedy jsme podpořili svolání mezivládní konference a ještě bych řekl, že není nutné svolávat konvent pro něco, co už je předem vyřešeno. Promiňte, že jsem se zmýlil, pane předsedo. Myslel jsem, že to bude 6 minut, to je opravdu vzácnost v této uh, sněmovně, takže jsem z toho měl takovou radost, že jsem zapomněl, že to je jinak. Takže chtěl bych říci, že jsme tedy pro uh, tu mezivládní konferenci a proti svolávání konventu. Uh, much, Děkuji vám za vaši zprávu, vážený pane kolego. Chtěl bych říct, že to bylo 6 minut dohromady. Takže jsme čekali, že budete mluvit ještě dvě minuty na konci diskuze. To znamená, že by to byly čtyři minuty na začátku a dvě minuty na konci. A teď už vám tady zbývá jen minuta a půl na konec. No ale dobře, dáme vám stejně dvě minuty. A teď bych za radu dal slovo panu státnímu tajemníku Diego López Garidovi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že jsem spokojen, protože Evropský parlament prostřednictvím milého přítele a kolegy pana Mendeze de Vigo souhlasí s názorem Evropské rady v tom smyslu, že změna protokolu 36 která je tedy nezbytná proto, aby do tohoto parlamentu ještě před dalšími volbami mohli přijít poslanci, kteří už tady vlastně měli být podle Lisabonské smlouvy. Tak je to tedy drobná změna a souhlasím s tím, že není nutné kvůli tomu svolávat konvent. je to trochu paradoxní, protože pan Mendes de Vigo a já sám eh, jsme byli členy konventu, eh, který eh, připravil Ústavu pro Evropu. A v tomto případě tedy nechceme konvent. Je to kvůli tomu, že se jedná skutečně o drobnou a spíše formální změnu Lisabonské smlouvy. A jsem rád, že Tímto způsobem, pokud tedy parlament schválí návrh zpravodaje pana Mendeze de Vigo, takže tímto způsobem co nejdříve po té mezivládní konferenci a po naplnění ratifikačních postupů v 27 parlamentech eh, členských států budou moci do parlamentu tedy přijít eh, další poslanci, 18 poslanců z 12 zemí. Já tedy vedu tyto země. Spojené království, Slovinsko, Polsko, Nizozemsko, Malta, Lotyšsko, Itálie, Bulharsko, Švédsko, Francie, Rakousko a Španělsko. A občané těchto zemí tedy budou ještě lépe zastoupeni v Evropském parlamentu a proto jsem velice rád, že vznikla tato zpráva pana Mendeze de Vigo, která už byla schválena na výboru pro ústavní záležitosti a já doufám, že bude schválena eh, i na plenárním zasedání Evropského parlamentu a že tedy co nejdříve v tomto parlamentu uvidíme těchto 18 poslanců, kteří vlastně chybí. A kteří tady, tady mají být podle Lisabonské smlouvy. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane ministře. Lopez Garrido. Já vám tedy děkuji za vaše prohlášení za radu. A teď eh, místo předseda Evropské komise, pan Maroš Ševčovič. Za komisi máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat pana Mendese de Vigo za výbornou zprávu a chtěl bych říct Evropskému parlamentu, že komise schválila pozitivní stanovisko o tom, že by měla být svolána mezivládní konference, která bude nutná pro změny, které musí být učiněny, abychom tady mohli mít 18 dalších poslanců. Evropská rada si vyžádala stanovisko komise na návrh španělské vlády. A vzhledem k tomu, že návrh španělské vlády odráží eh, starou politickou dohodu, že e, těch 18 nových poslanců vstoupí do funkce co nejdříve. Komise se rozhodla, že svolá mezivládní konferenci co nejdříve to bude možné. A v souladu se španělským návrhem komise také ve svém stanovisku zdůraznila, že konference by se měla omezit pouze na otázky těch dalších poslanců. A velmi mě potěšilo, že zpráva pana Mendese de Vigo získala většinovou podporu na výboru a doufáme, že se jí dostane velké podpory i na zítřím zasedání parlamentu. A také bych chtěla za komisi říci, že ty drobné změny, o kterých se bude eh, jednat na mezivládní konferenci, změny ve smlouvě by měly být odsouhlaseny co nejdříve a ratifikace členských států umožní, aby 18 nových poslanců vstoupilo do funkce co nejdříve. Děkuji. Děkuji vám, pane místo předsedo, za to, že jste nám tady prezentoval stanovisko Evropské komise. Chtěl bych vám připomenout, že tady mluvíme o dvou zprávách našeho kolegy Mendeza de Vigo. Ta první to je <clears throat> přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu. No a ta druhá zpráva ta se týká rozhodnutí neslávat konvent pro revizi smluv, pokud jde o přechodná opatření týkající se složení Evropského parlamentu. Takže bych vám chtěla připomenout, že tady teď jednáme o dvou zprávách zároveň. protože tady byly otázky na tyto dvě témata. Za EPP pan Kaziny. Děkuji, pane předsedo. Jen velmi stručně. Protože výbor, kterému předsedám, dokázala dospět k nějaké dohodě. Myslím, že je zbytečné tu diskuzi dále zatěžovat. Problém, eh, který tam byl a o kterém jsme na výboru jednali, byl především následující. Jestli ten akt z roku 76, ten volební akt, anebo Lisabonská smlouva skutečně předpovídá, předvídá, že členové tohoto parlamentu budou přímo voleni našimi občany. A to je problém, o kterém se jednalo. Protože systém, kterým byli zvoleni poslanci v tomto mandátu parlamentu, neumožňuje vpustit do tohoto parlamentu kandidáty, kteří eh, neuspěli úplně, ale tak, aby mohli do parlamentu vstoupit později. Respektive některé volební systémy to umožňují a jiné ne. A pokud nechceme příliš protahovat integraci parlamentu, musíme eh, přejít eh, k zvláštním přechodným výjimečným opatřením, jak to tady navrhla Rada. Na podlouhé diskuzi komise rozhodla, že je to správné stanovisko, takže my s tím souhlasíme, podpoříme to a mohu vám říct, že já osobně jsem předložil pozměňovací návrh, kde se předpokládalo, že nějakou přechodnou dobu budou jmenováni pozorovatelé před dalšími volbami nových členů parlamentu. E, ten pozměňovací návrh je pořád diskutován, ale co se dá dělat? Protože v kompromisním návrhu e, máme okamžitou integraci těchto poslanců do parlamentu. Děkuji. Děkuji vám. A teď eh, za socialisty a demokraty pan Chauregia Tondo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl říci, že to není nějaké bezvýznamné rozhodnutí. Především pozměňujeme smlouvu. Smlouva nedávno vstoupila v platnost a poprvé navrhujeme její změnu. To není jen tak. Zároveň ale chceme vlastně potvrdit, že těch 18 poslanců, kteří měli právo tady už být, kdyby Lisabonská smlouva byla schválena ještě před volbami, skutečně tady budou. A těch 12 zemí, které tedy mají nárok na vylepšení své situace v parlamentu, protože spolu s nebo celou unii se dohodlo, že budou mít větší zastoupení, tak je třeba, aby tyto země mohly vykonat své právo. O to tady jde ale je to důležitá otázka. Abychom pozměnili smlouvu, tak ta samotná smlouva vyžaduje, aby se svolal konvent. A rada nám říká, je opravdu třeba svolávat konvent kvůli ratifikaci e, smlouvy všech, e, všemi zeměmi Unie? A parlament odpovídá, máte pravdu, není to nezbytné. V tomto případě to není nezbytné. E, a umožňujeme tím radě, aby svolala mezivládní konferenci za účelem změny smlouvy a tak, aby tedy těch 27 zemí mohlo co nejdříve zahájit ratifikaci a těch 18 poslanců z 12 zemí mohli vstoupit do parlamentu. O to tady jde. Ale objevil se určitý problém a já bych chtěl připomenout, že jsme měli problém v tom, zda ti, kteří přijdou, musí být povinně přímo voleni ve volbách, anebo zda se mohou jaksi dostat jinak. Tento problém se objevil a je třeba ho vyřešit. A ten problém byl, myslím, vyřešen uspokojivě. Já bych chtěl eh, poděkovat panu Mendezi Devigovi a také panu Dafovi, Eh, že jsme se mezi třemi politickými frakcemi dohodli. Eh, a my vlastně říkáme následující. Pokud se provede změna smlouvy bez konventu, tak aby se to tedy eh, mohlo ratifikovat, ale zároveň parlament připomíná národním parlamentům, že sem musí vyslat poslance, kteří byli přímo zvoleni ve volbách do Evropského parlamentu. A je tedy naším úkolem uvnitř samotného eh, parlamentu provést změnu volebního systému do Evropského parlamentu tak, aby tento systém byl jednotný a nadnárodní, pokud jde o způsob volby poslanců. To jsou takové dva názory, které umožnily vlastně vyváženost té zprávy, z toho, tomu jsem opravdu rád a doufám, že tedy se to eh, úspěšně podaří. Děkuji. A teď za Alde Pandav. Pane předsedo, tento návrh byl předložen Ale kdyby smlouva existovala předtím, než byl ten návrh předložen, tak bychom ho neschválili. Nemohli bychom schválit skutečnost, že se Francie bude snažit jmenovat eh, dva poslance ze svého národního shromáždění do parlamentu. A kdybychom toto odsouhlasili po vstupu smlouvy v platnost, kdyby to býval někdo navrhl předtím, než byla schválena smlouva, tak bychom dokonce smlouvu porušovali, protože tento návrh nerespektuje princip degresivní proporcionality. Takže my v podstatě tady přijímáme takové přechodné opatření. Nicméně ta kontroverze docela hezky poukázala na problémy, které se váží ke složení parlamentu a volebních postupů. A já jsem rád, že všechny naše skupiny teď souhlasí s tím, že zásadní reforma volebních postupů je nevyhnutelná. A parlament brzy předloží návrhy, které budou vyžadovat svolání mezivládní konference, která bude odpovídajícím způsobem připravena konventem jehož se budou účastnit také národní parlamenty, budou konzultovány. To včetně národních politických stran, abychom zajistili, že tato otázka bude dostatečným způsobem vyřešena do roku 2014. Já jsem velice vděčný mým kolegům, koordinátorům z jiných skupin za konstruktivní jednání, která byla uzavřena s jasným záměrem zreformovat volební postup parlamentu. Děkuji. Děkuji vám. A teď za zelené, a, ale pan Hefner. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, my jsme v této věci dospěli k širokému konsenzu. Těšíme se na zvětšení parlamentu, těšíme se na 18 nových poslanců a chceme vytvořit předpoklady pro to, aby mohli přijít a aby s námi mohli společně pracovat. Je to taková drobnost, která je zdánlivě drobná, ale je to velká věc, protože naše práce i naše chápání principu demokracie, ta se týká i tohoto parlamentu. Je to otázka, kdo rozhoduje o tom, kdo budou tito noví členové. To není sekundární věc, to je primární věc. Ve smlouvě je uvedeno během přímé volby na pět let. Čili v 11 ze 12 států k tomu došlo, jeden stát říká, že to nejde a pošlou nám poslance, které, kteří byli zvoleni, aby plnili jiné úkoly příslušnými občany. Je to otázka principu demokracie. Můžeme se vzdát konventu, pokud by to byla jenom technická otázka, to znamená, pokud bychom se dohodli na dodržování těchto smluv, ale tady je riziko porušení smlouvy a proto trváme, aby se svolal konvent, který je vynikající metodou právě proto, aby se dospělo ke konsenzu v Evropě. Děkuji. E, děkuji koledze za vypověď. Děkuji vám. A teď za evropské konzervativce a reformy stepan Fox. Uh, thank you, Mr. President. I welcome this report. Děkuji, pane předsedo. Já vítám tuto zprávu a závěr, že nepotřebujeme konvent, protože ten konvent by jenom plýtval časem a peněz daňových poplatníků. Mí voliči rozhodně nechtějí žádný konvent, který by bez pochyby zase jednal o další politické integrace. Veřejné mínění v Británii to vidí spíš tak, že Unie zašla až příliš daleko. Já vítám opatření, která umožní vstup 18 nových poslanců do parlamentu, ale nemyslím si, že by měli mít statut pozorovatelů, než začnou platit přechodná opatření, protože toto by jim umožnilo žádat o své platy a e, proplácení výdajů ještě předtím, než budou moci hlasovat. A já si myslím, ze zásady, že to je prostě špatné ve chvíli, kdy tady máme velké snižování veřejných výdajů, a to téměř ve všech členských státech, by tento parlament měl jít příkladem. Měli bychom eh, dobře hospodařit s veřejnými penězi, a to pořád. Takže naše skupina bude hlasovat proti této zprávě, protože to narušuje tuto důležitou zásadu. Děkuji. Děkuji koledze. Děkuji vám. A teď eh, za GUE Eh, Děkuji, pane předsedo. Zcela jistě nejsme zajedno v mnoha bodech, pokud je o Evropskou unii, a to platí také pro Evropský parlament. Ale přesto si myslím, že máme široký konsenzus, pokud jde o to, že to, co propůjčuje oprávnění eh, Evropskému parlamentu, je právě ta přímá volba občany. A tady máme návrh, že bychom měli fakticky akceptovat to, že by se to případně změnilo. Čili je to návrh, který by nás mohl dostat do situace, kdy v příštích čtyřech letech bychom mohli schválit v tomto parlamentu něco, za co potom budou zodpovídat lidé, kteří nebyli demokraticky zvoleni, což je špatný vývoj. Je to dokonce velmi politování Otázka se smlouvou je jasná, proto je třeba smlouvu změnit, ale to je v rozporu i s praxí. Když přistoupilo Rumunsko a Bulharsko v roce 2007, bylo řečeno, nemusí se dělat volby. Neřeklo se, že by měli jmenovat eh, nové lidi, prostě museli udělat volby. A že by si teď někdo mohl dělat něco jiného, ne. Děkuji. A teď je pan Messerschmidt za AFD. Er ano, tato situace, ve které se právě nacházíme, je nepříjemná. My jsme poslouchali jak bude Lisabonská smlouva tím nástrojem, který nám zajistí demokracii, transparentnost, eh, spoluovlivňování občanů, ale jedna z prvních věcí, kterou by měl Evropský parlament udělat, eh, by bylo ne k přímé volbě, ne konventu, ne všem nástrojům, které se v minulých letech použily proto abychom přesvědčili občany, proč je ta smlouva nutná. To je skutečně bizarní. Samozřejmě, pokud e, budeme brát své sliby občany vážně, a tak potom nás budou občané také brát vážně. Je to otázka toho, abychom seriózně chápali to, že to je otázka volby. Jsou to základní prvky, základní sliby, které se poruší, pokud budou toto schváleno. Celková myšlenka, celý argument toho, že smlouva Lisabonská se bude měnit, já si myslím, že občané by měli vyslechnout argumenty, proč to EU dělá. Ale to, co slyší, to nejsou argumenty. Tam mohu souhlasit s řečníky přede mnou. Děkuji, vážení kolego. A nyní za nezařazené pan Golniš má slovo. Pane předsedo, já půjdu rovnou k věci. Článek 2 zprávy našeho kolegy pana Mendese de Vigo zcela oprávněně zdůrazňuje to, že jeden z návrhů rady je zcela v rozporu s duchem z, eh, aktu z roku 1976, který se týká, týká se to tedy toho, že národní parlamenty jmenují poslance Evropského parlamentu, protože podle aktu z roku 76 mají tito poslanci být voleni v přímých volbách. A já s veškerým přátelstvím pro zpravodaje bohužel musím vyjádřit politování nad tím, že přísněji a jasněji, e, toto nezdůrazňuje v článku 5, e, Článek 5 nevylučuje možnost voleb. Pokud státy nechtějí provést dílčí volby, tak stačí přihlédnout k výsledkům voleb, které proběhly v roce 2009 a příslušným poměrem aplikovat výsledky těchto voleb na nový počet poslanců, eh, které mají jakékoliv jiné řešení je v rozporu s demokracií, především v mé zemi ve Francii, kde národní parlament bez jakékoliv proporcionality by měl jmenovat eh, poslance. To by prostě bylo jmenování v podstatě vládou, které je zcela v rozporu s duchem smlouvy. Děkuji vám. A nyní řečnici, pan Mauro. Děkuji vám, pane předsedo. Je to záhada, že rada brala takovou otázku na tak lehkou váhu. Já doufám, že tato nepříjemnost nebude mít příliš vážný dopad a že to nenaruší důvěryhodnost našich institucí a našeho projektu. Já vám tady uvedu velmi konkrétní příklad. Itálie by měla zvolit případného poslance v nějakých doplňkových volbách. ale já si myslím, eh, je závažnější, že by to byly dílčí volby, kde by se účastnilo jen 5% voličů, anebo že bychom narušili ty volby z roku 2009 poslanců, kteří byli zvoleni demokratickým způsobem. Já si myslím, že Evropa eh, nemůže si dovolit nic takového. Já bych chtěla zdůraznit důležitost skutečnosti, že všech těch 18 poslanců musí dorazit do parlamentu najednou, aby se nenarušila rovnováha národů, které jsou zastoupeny v našem schromáždění. A zdá se mi naprosto nemyslitelné, aby eh, tito poslanci nebyli do parlamentu zvoleni pro zbytek mandátu. Takže je naprosto nutné, aby toto doporučení a zpráva byly schváleny, aby mohl být uplatněn protokol 36 Lisabonské smlouvy. Aniž bychom šli přes konvent, ale přímo, jak navrhuje náš zpravodaj, a abychom svolali mezivládní konferenci. Musíme se vydat tou nejkratší cestou, protože v této chvíli už není tolik o čem jednat. Musíme otočit stránku a prostě konstruktivním způsobem Eh, začít eh, pracovat a zapomenout na tuto bohužel velmi negativní záležitost. Děkuji. slovo má pan Grot na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych poděkoval nejdříve panu Devigovi. Pokud jde o konvent, tak si myslím, že není nutné svolávat ho. Je to otázka, kterou je třeba vyjasnit a jde o to, že Evropský parlament se volí přímou a tajnou volbou a toho bychom se chtěli držet i v budoucnosti. A myslím si, že by bylo dobré, aby i rada, až bude mezivládní konference, se do toho problému co nejrychleji pustila, protože těch 18 kolegyň a kolegů, 16 z nich v podstatě plave ve vzduchoprázdnu, což je neúnosný stav, a teď jde to jde opět eh, směrem k radě. Chci požádat radu, aby nepodlehla pokušení, aby u jednoho členského státu, kde nebyla jasná pravidla nebo kde na to pozapomněli, protože postupovali před Lisabonskou smlouvou. Já jsem rád, že máme Lisabonskou smlouvu, kolega Revigo jak správně říká, je to dobrý proces, dobrý základ pro tento proces, ale jde o to, aby rada nepodlehla pokušení, aby akceptovala to, že z Národního parlamentu potom eh, sem budou vysláni kolegyně a kolegové, protože to by byl precedens a nejsem ochoten na to přistoupit a tady má zpravodaj moji plnou podporu s tím omezením, že by se neměli vysílat členové národních parlamentů. Děkuji a slovo má pan poslanec Belie na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Francie je jediným státem, který vlastně se nepřipravil na vstup Lisabonu a odmítá vycházet z výsledků voleb z června 2009. Francie tedy chce jí jmenovat eh, dva poslance. To je ovšem závažném rozporu s primárním právem EU, eh, protože poslanci mají být voleni v přímých volbách. To už 31 let opravňuje naši legitimitu. A my se tedy chceme podrobit pod, eh, tlaku rady, který je způsoben pouze jedinou zemí. My, myslím, bychom neměli dopustit toto závažné porušení evropské demokracie. Musíme eh, odmítnout ohrožení této legitimity a důvěryhodnosti, protože evropští občané si volí své zástupce v parlamentu, nikoli vlády členských států. Tento francouzský, tato francouzská výjimka v podstatě znamená, že um, parlament eh, by musel požadovat svolání konventu a odmítnout pouhou mezivládní konferenci. Děkuji. Děkuji, slovo má pan Kolman, jednu minutu. President. Děkuji, paní předsedkyně. Spoždění při ratifikace smlouvy znamenalo, že bylo jmenováno 736 poslanců, nebo zvoleno tedy místo těch 751. Německo tím ztratilo tři poslance z těch 18, ale to není možné, protože my nemůžeme eh, takhle předčasně ukončit mandát tří německých poslanců. A další problém je v tom, že ve smlouvě se říká, že poslanců nebude více než 751. A abychom tam dali těch 18 dalších poslanců, aniž bychom zbavili mandátu tři německé poslance, budou muset zrevidovat protokol 36 Lisabonské smlouvy. To by měl udělat konvent, který by předložil návrh, který by musel odsouhlasit členské státy, aby to bylo za, inkorporováno do smlouvy jakožto pozměňovací návrh, jakožto změna. A tohle je jediný způsob, jak může náš parlament rozhodovat s těmi 75 a je, se 751 poslanci. Můžeme svolat mezivládní konferenci, ale tohle je velká smlouva. Je to změna Lisabonské smlouvy, která musí být ratifikována členskými státy a která by mohla být možností eh, pro další národní referenda. Já myslím, že parlament měl být proti. Děkuji. Slovo má pan Třaskovský na 1 minutu 30 vteřin. Já velmi nesouhlasím s předchozím řečníkem, protože my jsme měli odpovědět na to, zda bychom měli svolat konvent pro rozhodnutí o této otázce nebo ne. Rozhodli jsme se, že tak neučiníme, ale to proto, že respektujeme ten nový nástroj, který zvyšuje legitimitu všech našich rozhodnutí samozřejmě, že to není žádný precedens pro budoucnost. Protože všechny opravdu důležité otázky, například volební postup, které by měnily smlouvu, by rozhodně vyžadovaly svolání konventu. Já bych chtěl poděkovat Nígovi a koordinátorům za to, že dospěli k rozhodnutí, protože to nebylo snadné. Byl tam problém s jmenováním 18 dalších členů parlamentu, protože některé členské státy k tomuto nemají žádný postup. Nicméně jsme se rozhodli, že zastoupení v parlamentu je nejdůležitější, že to je zásada, ze které bychom měli vycházet. A že tento parlament by měl eh, mít vyvážené zastoupení jednotlivých států a to, co nejdříve to bude možné. A proto jsme přijali pragmatické rozhodnutí a požádali členské státy, aby své volební postupy ukončili, co nejdříve to bude možné Samozřejmě s tím, že všichni, všichni poslanci, kteří přijdou do parlamentu, budou zvoleni přímo. Děkuji. Děkuji vám. Slovo má pan Guillaume na dvě minuty. Paní Giom, děkuji paní předsedkyně. Vážení kolegové, ta otázka jmenování dalších evropských poslanců není úplně nová. Vzpomeňme si, že o tom už mluvili naši kolegové Lavasur a Severan během předchozího mandátu. Takže mě docela překvapuje, že na to některé země nejsou připraveny, například Francie. Dalo by se předpokládat, že Lisabonská smlouva jednoho dne vstoupí v platnost a že ta otázka tady vyvstane. Tak jak je možné, že jsme to nečekali? Jak je možné, že jsme se tím nezabývali? Když změníme protokol 36, tak budeme mít možnost jmenovat naše poslance z našeho národního parlamentu, čímž bychom ušetřili, ale porušili bychom základní pravidlo, eh, podle kterého jsou voleni evropští poslanci přímou volbou. Máme tady ten zákon z roku 76 o přímé volbě a myslím si, že kdybychom takto postupovali, tak bychom tím spochybnili důvěryhodnost Evropského parlamentu. My si myslíme, že ty, těch, 8, těch 11 dalších poslanců z členských států budou zvoleni eh, zcela regulérně a nechceme, aby museli zaplatit eh, za problém jiných zemí. Myslím si, že je zcela legitimní, aby se dostali do parlamentu co nejdříve a mohli začít pracovat. A proto je nutné, abychom tuto otázku co nejdříve vyřešili mezivládní konferencí, která by mohla jmenovat i nové poslance. Nicméně si myslíme, že třeba by Francie eh, začala přijímat eh, svou zodpovědnost stejně jako všechny ostatní členské státy. Tohle prostě není přijatelné. Nicméně, alespoň nám to ukázalo, že je třeba, abychom v budoucnosti měli nějaký jednotný způsob, jak jmenovat evropské poslance, respektive je přímo volit. A toto je reforma, kterou musí provést konvent. Zase tady by ovšem měly spíše být vyslyšeny hlasy našich občanů a ne vlád. Děkuji vám a slovo má pan Gurmaj na jednu minutu. Paní Gurmaj. Děkuji. Vážená paní předsedkyně Inigo, já vám velmi děkuji za vaši práci, za vaši spolupráci. Po dlouhých letech eh, s problémy s ratifikací Lisabonské smlouvy smlouva konečně platí. A jak všichni víme, konečně to posílilo roli Evropského parlamentu a my musíme využít této možnosti a musíme se soustředit na rozhodování, které bude ku prospěchu všem evropským občanům. Neměli bychom strávit tolik času nad administrativními záležitosti. Já myslím, že je třeba rozhodovat rychle, ale efektivně. Naši občané čekají, že budeme pracovat efektivně a transparentně. Já respektuji vyváženost a spolupráci mezi evropskými institucemi a myslím si, že ten navrhovaný kompromis je proveditelný. Rozhodně by to zefektivnilo naší práci, takže bychom tím posílili Evropský parlament a pomohli našim občanům. A v neposlední řadě já vím, že eh, Někteří z těch kolegů už byli zvoleni a čím dříve vstoupí do funkce, tím lépe, protože to přinese přidanou hodnotu do naší práce. Děkuji. Děkuji. Teď eh, dáme slovo řečníkům, kteří se přihlásili během postupu Catch the Eye. Takže nejdřív pan Le Grip na jednu minutu. Paní Le Grip. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedající. I já bych chtěla poděkovat kolegovi Mendezi de Vigovi, který skutečně odvedl vynikající práci, v, za podmínek, které byly tedy velice živé. Ty diskuse na výboru byly dlouhé a no, myslím, že to odpovídá významu tohoto tématu a také tomu, že evropští eh, poslanci mají velký zájem na této otázce a sice složení parlamentu a způsob určování eh, členů parlamentu. Spravodaj, myslím, dokázal schromáždit, dát dohromady různorodé názory a shrnout je do velice vyváženého textu. A já bych mu za to chtěla poděkovat. Myslím, že tyto dvě zprávy, jak ta, která se týká mezivládní konference, tak ta, která se týká přechodných opatření, eh, jsou skutečně eh, zprávy realistické, efektivní, pragmatické a to ostatně i evropští občané od Evropy očekávají. Děkuji. Děkuji a na minutu má slovo Krimba. Děkuji vám i já chci poděkovat zpravodaji, ale také všem stínovým zpravodajům a myslím si, že jako parlament bychom dnes měli vyslat jasný signál, že se velmi těšíme na nové kolegyně a kolegy v parlamentu a že rada skutečně má spoždění a myslím si, že bychom měli zdůraznit ještě jednou ten jasný úkol, aby co možná nejrychleji našli řešení tak, aby svobodně zvolených 18 poslanců mohlo začít pracovat co možná nejdříve. Nejen jako parlament obecně, máme za úkol, abychom zastupovali občany, ale máme také za úkol, abychom ve výborech pracovali co možná nejefektivněji a nejvýkonněji. A k tomu potřebujeme také odborné znalosti těch kolegyň a kolegů, kteří byli eh, zvoleni v demokratické volbě a já jako Rakušanka doufám, že se k nám připojí co možná nejdříve. Děkuji. Děkuji a Slovo má paní Obermajer. Děkuji vám, paní předsedkyně. Sotva uschl inkoust na podpisu Lisabonské smlouvě, už máme další změnu a chaos a jde o to, abychom, eh, už se hovoří o fantomech poslancích, abychom ty nové poslance mohli přivítat. Je to způsobeno různými volebními systémy, které připravují problémy i pro demokracii. Nejen na regionální úrovni se kandiduje a pokud tam nejsou seznamy, tak není, mož, není obtížné, aby se poslanci posunuli. Je to ale otázka toho, že se musí volit a ne vybírat. Oče, očekávání občanů je takové, že bude kompletní informace o tom, co se děje, a tato situace fantomů nepřispívá k důvěře občanů v Evropskou unii, čili bychom měli co možná nejrychleji vyjasnit, kdy eh, budou mít tito noví kolegové svůj statut podle Lisabonské smlouvy se vstupem Chorvatska. Je tam celá řada dalších otevřených otázek a já doufám, že Rada nám to brzy vyjasní. Děkuji a slovo má Siek, pan Doufám, že to vyslovuji dobře. Děkuji, paní předsedající. Podle Lisabonské smlouvy se mění složení Evropského parlamentu. A Lisabonská smlouva už vstoupila v platnost před časem a nebyla svolána mezivládní konference k potvrzení změny. Já si myslím, že tato změna je poměrně důležitá, ale smlouvu je třeba začít plně provádět co nejdříve a souhlasím tedy s názorem zpravodaje. Musíme si uvědomit, že v zájmu členských států aby noví poslanci mohli co nejdříve zastupovat voliče. Je to v souladu s základními zásadami unie. Všichni poslanci by měli správně se připojit k Evropskému parlamentu najednou. Děkuji. A teď má slovo pan Garrido. Vážená paní předsedající, vážení zástupci komise a rady, také já bych se chtěl přidat ke kolegům, kteří zdůrazňují, že Evropský parlament musí začít pracovat v plném složení co nejrychleji. Od změny smlouvy ještě nejsme v plném složení, to znamená, že ta nová smlouva ještě není plně prováděna. Myslím, že mezivládní konference je správnou cestou. Je to ten nejlepší způsob, jak získat právní základy pro dokončení naší práce. Chtěl bych poblahopřát našemu zpravodaji, protože eh, myslím, že jeho návrh je správnou cestou. A myslím, že ty země, které mm, tedy se nepřipravili na to, že budou muset mít ještě další poslance, tak eh, jedná se vlastně o dva poslance, kteří se mají připojit k parlamentu a myslím si, že parlament tím neut, jeho legitimita tím neutrpí. Děkuji. Já vám děkuji a dám slovo poslednímu zapsanému řečníkovi, eh, pan Kelly. Na jednu minutu tedy. Děkuji. Stejně jako kolegové, já si myslím, že když jsou lidé zvoleni do Evropského parlamentu, mají právo na to, aby začali pracovat, stejně jako těch 736 členů, kteří začali pracovat v posledním roce. Tohle je krátkodobé řešení, eh, krátkodobý problém, takže potřebujeme krátkodobé řešení, protože za čtyři roky už to bude všechno jasné. Také si myslím, že není správné, říci, že členské státy měly jednat už před rokem, ale před rokem byla docela značná možnost, že Lisabonská smlouva nebude ratifikovaná. A alespoň tak to vidělo hodně lidí v naší zemi a i v jiných zemích, ale teď, když ta smlouva ratifikovaná byla, tak je důležité, aby lidé, kteří byli zvoleni, mohli zaujmout své funkce, aby náš parlament mohl fungovat uh, za čtyři roky, až bude další, eh, další volby do parlamentu, bude všechno úplně v pořádku. Děkuji. Grazie. Děkuji. A teď dáme slovo radě a za radu tady pan López Garrido. Děkuji, paní předsedající. Eh, chtěl bych jenom doplnit, že souhlasím s vystoupeními poslanců, kteří zdůraznili význam toho, aby se tato otázka dořešila. Tedy ta otázka 18 poslanců a poslankyň, kteří tady ještě chybí, protože poslední volby proběhly o něco dříve, než vstoupila Lisabonská smlouva v platnost. Proto je tedy třeba pozměnit protokol 36. Také plně souhlasím s těmi, kteří řekli, že by k tomu mělo dojít co nejdříve. Tato, to, že tady chybí těch 18 poslanců, kteří zastupují občany 12 zemí, to by se mělo tedy vyřešit co nejrychleji. A proto souhlasím s panem Mendezem de Vigo, který navrhuje, eh, že není třeba svolávat konvent, navrhuje, aby se co nejrychleji svolala mezivládní konference aby co nejrychleji došlo k ratifikaci v 27 parlamentech členských států a aby tedy co nejrychleji do tohoto parlamentu mohlo přijít o něch 18 poslanců a poslankyň, kteří tedy již měli být od samého počátku tohoto volebního období. Děkuji. Děkuji vám. Teď dostane slovo komisi, takže prosím, pane Ševčoviči. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já si myslím, že i tato diskuse jasně ukázala, že se snažíme tady vyřešit eh, zcela výjimečnou situaci a hledáme nějaké praktické řešení. A tohle je opravdu jenom takové přechodné řešení a proto velmi vítám pragmatický přístup pana Mendesa de Vigo a zprávu, kterou připravil. Protože, jak jsem viděl i z té diskuze, jeho zprávy se tady dostává také velmi široké podpory. Protože je jasné, že naším společným cílem je mít 18 nových europoslanců, co nejdříve to bude možné. A abych se vrátil ke stanovisku komise, tak eh, my jsme si položili velice jasné otázky na to, jak ta změna má proběhnout. Skrze jaký nástroj. A souhlasili jsme se svoláním mezivládní konference, právě kvůli povaze otázek, o kterých se jedná. Co se potom týká modalit, toho, jak budou ti další poslanci přesně vybráni, to je také věc, která by se měla řešit v rámci mezivládní konference. A také bych chtěla říci, že když Evropská rada o této otázce jednala, tak se snažili najít nějakou rovnováhu. Rovnováhu mezi nutností, aby ti poslanci byli vybráni pokud možno co nejpodobnějším způsobem jako ti ostatní a přitom byl respektována národní ústavní opatření. Takže to všechno jsme vzali v úvahu, když jsme řešili tuto situaci, která samozřejmě už bude zcela regulérní při příštích volbách. Na závěr bych chtěl také přivítat interní debatu v Evropském parlamentu o možných změnách postupu při eurovolbách, ale chtěl bych zdůraznit, že tohle je skutečně odlišná otázka než to, o čem jednáme dnes. Dnes mluvíme o tom, jak získat 18 nových poslanců, když to příště se bude mluvit o možných změnách volebního postupu. Děkuji. Děkuji. A na závěr diskuze dám slovo paní, panu Mendes de Vigo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Zazněly tady příspěvky nejrůznějších kolegů, také Maura Golniše Kolmana. A z nich to vypadá, že systém voleb do Evropského parlamentu je problematický. Pane předsedaj, paní předsedající, to asi znamená, že potřebujeme jednotný volební postup. Je to mandát, který se datuje už od římské smlouvy a e, koordinátoři, já bych chtěl všem poděkovat, především tedy panu Kavrimu a Dafovi, tak eh, jsme tedy navrhli pozměňovací návrh, zítra se o něm bude hlasovat, doufám, že ho podpoříte. A v tom se říká, že právě tato otázka jednotného volebního postupu by se měla řešit v nejbližší době. A tím by se vlastně eh, do budoucna zabránilo takovýmto nejasnostem. Další kolega tady hovořil o nutné reprezentativitě tohoto parlamentu. A eh, většina vystupujících, včetně pana Ševčoviče, na to také poukázali. Já s tím souhlasím a říkám to v bodě jedna. zprávy, že těch 18 by mělo vstoupit najednou, protože jinak by ta reprezentativita nebyla zajištěna. A aby vstoupili najednou, aby se skutečně naplnil tento eh, politicky spravedlivý akt, musíme být pragmatičtí, protože přechodná a výjimečná situace vyžaduje přechodná a výjimečná řešení. A neskrývám, že se mi nelíbí možná možnost, že sem přijdou poslanci, kteří nebyli zvoleni v roce 2009. Říkám to jasně v bodě 2. Ale pokud si máme vybrat mezi tímto a mezi tím, že se sem těch 18 vůbec nedojde, tak já bych požádal tento parlament, abychom opravdu byli pragmatičtí a zvolili toto řešení, které je přechodné, pragmatické, ale především, paní předsedající, spravedlivé. Děkuji všem za spolupráci a za zajímavé příspěvky. Děkuji. Děkuji zpravodajovi. Společná rozprava je tedy ukončena a hlasovat se bude zítra v 11 hodin.